dám, abyste se stěšili a posadili. Eh, paní Lin, eh, technická poznámka. Jenom jsem chtěla oznamovat, že deklarace číslo 54 o eh, dopravě dosáhla dostatečného počtu podpisů a stále kdo chce ji může ještě